minutu ticha za tuto velice angažovanou novinářku, která bojovala za lidská práva v Čečensku. Ano, paní Harms. K té věci, o které jste se zmínila. Musím informovat eh, sněmovnu, že předseda Buzek vydal veřejné prohlášení, které vám teď přečtu. Yes, Velkým smutkem jsem se dozvěděl o tragické smrti Natálie Estemirové, která byla unesena dnes brzy ráno v Grozném. Jménem Evropského parlamentu bych chtěl eh, říci, že trpíme se snou. Byla to novinářka, která bojovala za lidská práva v Grozném. Roku 2005 dostala medaili Roberta Šubana za skupinu EPP Evropského parlamentu. My v Evropském parlamentu jsme velice oceňovali její práci v oblasti lidských práv. Prosazovala demokratickou zodpovědnost a zákonnost. Vyzýváme ruské úřady, Ruské federace, aby zahájili plné šetření jejího umrtí a aby povolali ke spravedlnosti zodpovědné za její smrt. Evropský parlament prosazuje lidská práva, prosazuje zákonnost a je obhájce lidských práv. Z tohoto důvodu je naší povinností podporovat a naši solidaritu s těmi, kteří bojují všude po světě, kteří chtějí prosadit stejný cíl, podobně jako paní Estemirová. Okay, Nyní paní Harms, předseda předsednictví souhlasí s vaším návrhem, že budeme mít minutu ticha na paměti paní Estemirové. Dámy a pánové, tím jsme vyčerpali náš pořad jednání. Zápis tohoto jednání bude předložen k vašemu schválení na začátku příštího plenárního zasedání a proto nyní přerušujeme plenární zasedání a tímto plenární zasedání končím.